Vážení kolegové, přejdeme k vysvětlení hlasování. Začneme se zprávou paní Delvo o podpoře volného pohybu, tím, že se zjednoduší předkládání veřejných listin. A máme zde několik řečníků. Nejprve pan Zambasky. Please, sir, you have the floor.